návrh na prohlášení nedůvěry komise a e, pak jsem vás informoval o tom, že někteří e, poslanci stáhli svůj podpis pod tímto prohlášením. Tuto informaci naleznete také na webových stránkách plenárního zasedání e, tento návrh na prohlášení nebylo podpořeno nadále desetinou poslanců, bylo jich méně a tím pádem bylo uzavřeno celé toto řízení. Slovo má pan Schaffhauser. Máte něco k tomuto bodu? Pane předsedo. Ano, mám něco k tomuto tématu. Podpisy byly předloženy to znamená, že celé opatření bylo správné. Poté došlo ke stažení několika eh, podpisů, ale tam je vlastně taková právní mezera. Mě by zajímala, jaká je tady právní eh, praxe a aby byly e, zachovány formální pravidla, tak bychom to měli prověřit. Sice tady došlo ke stažení několika podpisů, ale je tady právní mezera, protože jinak bylo vše v pořádku. Takže bych se vás chtěl zeptat, e, proč e, jste, přis, proč, proč jste přikročil k tomuto stažení, také pokud jde právě ty o endokrinní disruptory. Já doufám, že náš Evropský parlament tady není nějak ovlivňován. Děkuji. My jsme eh, přeskoumali nezbytné kroky. Ten, kdo podepíše žádost, může až do konce celého řízení svůj podpis stáhnout. Pokud dojde ke stažení podpisu, eh, tak je eh, ta žádost stažena. Pokud se okamžitě neobjeví jiný člen parlamentu, který by okamžitě nenahradil stažený podpis podle článku 169 4. Nebylo ovšem tam dosaženo kvórum, žádný nahradník se nenašel a proto bylo, eh, byla tato žádost stažena. Informovali jsme o tom všechny naše poslance, tak aby bylo zajištěno, eh, že eh, tedy stažený podpis nebude někým nahrazen. Všem jsme to zaslali. Právní výbor 23. května